Good morning, ladies and gentlemen. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Jsem ráda, že vás zde všechny vidím po letní přestávce. Doufám, že jste se léto užili, dovolenou a že jsme všichni připraveni na tvrdou práci. Vítám vás na zasedání výboru REGI Začneme nejdříve přijetím pořadu jednání, které, který jste dostali. Má někdo nějaké uh, návrhy? Pan Van Fanistroj? Děkuji uh, za slovo, děkuji také za zahájení po létě. Měli jsme trochu eh, problémy, nebo aspoň já se zase naskočit. Na začátku pořadu jednání jsme měli jasnou dohodu s komisařem, Eh, ohledně agendy a teď to najednou uh, úplně vymizelo. Paní předsedajícím? No tak řekněme, že to, byla, že to byl jasný návrh eh, programu, pokud je o výměnu názoru s komisařem během roku. Šlo o závazky na celý rok. Včetně tohoto zasedání v září. Bohužel program komisaře mu neumožnil, aby se zúčastnil dnešního setkání paní komisařky, ale jak víte, tak poslala eh, dopis, ten poslala mne a měli jste ho eh, dostat také o tom vy všichni. A tam se vyjádřila k situaci přípravě dohody o partnerství a také další práce, práce například eh, ex ante podmíněnosti a tak dále. A eh, řekla, že je připravena eh, se zúčastnit jakéhokoliv příštího zasedání našeho výboru. Takže jsem si jistá tím, že zorganizujeme setkání. A je připravena také spolu s dalšími komisaři. Další otázka. Ehm, odcházející ehm, generální ředitel je určitě nahrazen někým novým. Ano, to je druhá otázka. Ehm, máme také setkání, nebo měli jsme už setkání s generálním ředitelem, měli jsme s tím starým, teď máme nového eh, člověka v této funkci a velmi brzy ho zde přivítáme. Sekretariát je v kontaktu eh, s generálním ředitelem a také s generálním ředitelstvím a v nejbližší době zorganizujeme setkání, možná už hned příště. Uvidíme. Je to součást našeho programu. Děkuji. Nějaké další otázky nebo připomínky k pořadu jednání? Nikoliv? Tím pádem můžeme pořad jednání přijmout. Dalším bodem je schválení zápisu ze schůze 13. a 14. července 2016. Eh, návrh zápisu je k dispozici online, jak víte. A navrhuji, jako obvykle, pokud eh, nebudete mít žádné námitky a nevznesenete je během dnešního zasedání, tak máme za to, že zápis jednání je schválen. Tím se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je eh, přijetí návrhu harmonogramu schůzí našeho výboru REGI na rok 2017 útvary, které odpovídají za eh, plánování a, za, za rezervaci sálů a tlumočení, přišly s návrhem harmonogramu našich schůzí na rok 2017. Asi ani nemusím říkat, jak je to složité pro všechny eh, výbory. A návrh je takový, jaký nám dané útvary předali. Podívejte se na to prosím velmi pozorně. Došlo tam totiž k určitým změnám. Nemáme až tolik čtvrtečních odpolední, ale naproti tomu máme naopak pondělní odpoledne. Podívejte se tedy prosím pozorně na navrhovaný program, případně se můžeme pokusit něco změnit, ale nejsem si jistá tím, že bychom eh, mohli změnit úplně vše, co je v tom navrhovaném harmonogramu. Můžeme navrhovaný harmonogram schválit, nebo k tomu máte nějaké připomínky, návrhy? Dobře, tak eh, máme za to, že to je schváleno a pokusíme se tomu přizpůsobit naše cestovní plány. Tedy schváleno. Dalším bodem jsou sdělení předsedkyně. Chci vás přivítat, eh, také vám chci popřát eh, úspěšnou plodnou práci v následujících měsících až do konce roku. Jsem si jistá tím, že výbor Regi, stejně jako v předchozích letech až do posud, bude pokračovat eh, v tom dobrém pracovním prostředí, tak jako do posud. Takže vám přeji eh, příjemné dny až do konce roku. Nyní se dostáváme k hlasování. Je tady někdo za EKR? Právě mi bylo řečeno, že Pampa River je eh, v dopravní zácpě. Není tedy přítomen mezi námi? Možná, že by bylo vhodné, abychom změnili eh, pořad hlasování. Změníme pořadí hlasovaných bodů. Eh, pan Von je tady? Dobře. Kolega Porever tady není v sále. Přejete si změnit pořadí bodu nebo ne? Budeme tady hlasovat. Budeme hlasovat o zprávě, kterou měl starosti pan Poreba. Jde o opatření na zajištění bezpečnosti eh, dodávek zemního plynu Jde o zrušení nařízení 994 z roku 2010. To je první věc, o které budeme hlasovat. Začneme pozměňovacím návrhem 113. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 114. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se. Byla bych raději, kdybychom ověřili elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 8, hlasujeme elektronicky nyní. Hlasování ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh 116 pro. Omlouvám se, 116 odpadám. V tom případě kompromis 10. Hlasujeme ve dvou částech. Část číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá část kompromisu 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. Ověřujeme elektronicky druhou část kompromisu 10. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 9. Neomlouvám se. 121. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jedenáctka. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvanáctka. Pro?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 Pozměňovací návrh 127 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 16 odpadá, takže hlasím o 17. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13. Pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 19. Hlasujeme, kdo je pro. 19. Proti. Zdrželi se. Přijato. 129. Pro. Ne, omlouvám se, 129 odpadá. V tom případě hlasujeme o kompromisu 14. Pro, proti, zdrželi se, Přijato. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 134 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 136 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 137 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 139 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143 pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky 26. Hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. Přijato. Omlouvám se za to, že jsem to chtěla zkontrolovat. 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 148. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 149. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 150 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 151 pro, proti zdrželi se zamítnuto.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 proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. 158 pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 160 pro, proti, zdrželi se, přijato. 161 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, paní předsedající se opravuje, přijato. 162 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 163 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 167 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 168 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 171 pro, proti, zdrželi se, přijato. 172 pro, proti, zdrželi se, přijato. 173 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 174 pro, proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 176 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1, 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 54, ne, nejdříve 50. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď 54, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 55, pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Omlouvám se, zapomněla jsem na ústní pozměňovací návrh. Ehm, došlo k chybě v mém hlasovacím seznamu. Máme tady ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti? Ne? Hlasujeme tedy o kompromisu 5, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 66, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6. Hlasujeme ve dvou částech. Eh, První část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zamítnuto. První část je přijata, druhá část je zamítnuta. Kompromis 7 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 74 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 75 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, ověřím elektronicky pozměňovací návrh číslo 83. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 84. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 6. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 87. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 105, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 106, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 107, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 108, pro, proti, zdrželi se, přijato. 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní budeme hlasovat o eh, celém stanovisku do zprávě. Hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. Přijato. Děkuji. Pana Porebu zde nevidím, ale určitě se dostaví později. Um, the next, the next... Eh, teď nás čeká další hlasování. A sice o návrhu souhrného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2017. Všechny sekce. Spravodajem je pan Volen. Chcete nejprve něco říct, pane Volene? Ne? Dobře, děkuji. Takže jdeme rovnou na hlasování. Začínáme kompromisem 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15. Ústní pozměnění. Máme tu žádost o ústní pozměnění. Jsou proti tomu námitky? Ne? Takže hlasujeme o návrhu 15 s ústním pozměněním. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 17. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 19. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 20. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21. Zdaženo, takže kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 26. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 27. Pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že přijato, ale ověříme. Návrh 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď hlasujeme o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji, pane Volené. Přijato. A jdeme dál na zprávu pana Ruase. Evropský semestr eh, koordinace ekonomických politik, implementace priorit na rok 2016. Chcete něco říct, pane Ruasi? Ne? V tom případě jdeme rovnou na hlasování. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 2. Ne, kompromis 2. Omlouvám se. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Kompromis 2. Zahajuji hlasování Ověřujeme elektronický kompromis 2. Končím hlasování. Takže přijato, omlouvám se. Musím se nějak dát dohromady. Dnes mi to nějak nejde, omlouvám se. Já se dostanu do kondice.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 Návrh 206. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 28. Tady máme ústní pozměnění. Jsou proti němu námitky? Ne? Takže hlasujeme o návrhu 28 s ústním pozměněním. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 30. Ne, omlouvám se, kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 53. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Stanovisko je přijato. Děkuji vám. Tak tím jsme skončili s hlasováním. Thank you very much. And now we continue with... A teď budeme pokračovat. A sice dalším bodem pořadu jednání, což je zavedení programu na podporu strukturálních reform na období 2017 až 2020. Dnes spolu s pravodají eh, výboru Regi eh, pan Lambert van Nistelrooy a Konstanz Krell nám představí návrh zprávy k legislativnímu návrhu na zavedení tohoto programu pro podporu strukturálních reform. Ten návrh má dvojí právní základ, článek 175 a 197. a spočívá v pozměnění e, nařízení o společných ustanoveních. Hlavní část e, rozpočtu na víceletý program e, je 142,8 milionů na období 2017 až 2020 a to bude dáno k dispozici z technického rozpočtu komisi na Fond soudržnosti a další fondy. Spravodajové žádají o další výměnu názorů na příštím zasedání o pozměňovacích návrzích. Je to tak? Do té doby už také eh, získáme příspěvek od výboru Ekon, který je přidruženým výborem podle článku 54 od výboru Budge a Empl, které eh, pracují na základě eh, pravidla 53+, plus a připravují stanoviska tedy. A eh, výbor PEŠ připraví stanovisko podle článku 53. A ještě poslední poznámku k tomu. vzhledem k tomu, že toto téma je vhodné ke spolupráci s výborem regionu na základě dohody o spolupráci z roku 2014, si dnes na konci rozpravy vyslechneme zpravodaje z výboru regionu. Paní a můžeme tedy začít. Paní Krell a pane van Nistelrooy, máte slovo. Kdo začne? Pan van Nistelrooy, dobře. Děkuji vám za to, že jste nás uvedla do problematiky. Celkem přesně jste nastínila situaci. Tento návrh je takový zastřešující co do svého účinku zastřešuje úkoly REGI, což je tady ten nejdůležitější výbor. To je dlouhá historie v parlamentu, který výbor se k tomu dostane a já bych chtěl znovu zdůraznit, že máme úplně transparentní metodu přípravy těchto věcí a ke každému kroku zveme kolegy z výboru pro ekonomické záležitosti, jsme v kontaktu s rozpočtovým výborem a s dalšími souvisejícími výbory a připravujeme eh, společný návrh a společně ho vedeme rozhodovacím procesem v letošním roce. Ale to, co jste řekla, eh, je pravda. Je to, poměr, je to pozměnění a je to poměrně technická záležitost, ale nesmírně důležitá, protože posiluje eh, práci členských států na strukturálních reformách na to, aby byly strukturální reformy eh, lepší a rychlejší. A když se podíváme na dosavadní zkušenosti eh, například z Řecka, tak tam je takové posílení eh, naprosto nutné. Řeči nepomohou. Je zapotřebí chopit se práce a získat do podporu navíc od technické pomoci z regionálních fondů a z fondu e- ESIF, ale kromě toho také z tohoto nového nástroje. Takže transparentnost, spolupráce, otevřený přístup, to byly naše cíle v posledním měsíci. A v hovorech s paní Krell a se zaměstnanci a se všemi, kteří se toho účastnili, Eh, jasně vyplývalo, že například eh, DG Regio a komisař eh, chtějí tyto peníze dát. Ano, je to možné, oni to chtějí. Protože když se podíváte na čísla, tak e, já i paní Krell jsme měli e, radost, že při vyjednávání na období 2014 až 2020 e, jsme dosáhli navýšení rozpočtu na technickou pomoc. A když byste se ptali, jestli tento rozpočet už je utracen, tak odpověď zní ne, ten přebytek tam stále ještě je. A je to zhruba na této rozpočtové položce podle DG Regio To jsou eh, tedy prostředky, které jdou na eh, tento nový návrh. Takže dnes to příliš nemá vliv eh, na priority regi a na technickou podporu, což je něco, o co jsme opakovaně žádali. Když se podíváme na ta tři pozměnění, tak ta by mohla ten návrh vylepšit. Nemůže to být nějaký nový fond, který tak někde se vznáší ve vzduchoprázdnu. Musí být založený na zprávách Evropské komise. Protože konec konců eh, doporučení pro jednotlivé země se týkají politiky soudržnosti. O tom ale nemusím přesvědčovat vás eh, tady v regionu, že naše finance jsou důležité z hlediska dlouhodobých změn. To je dobře známo. My jsme vlastně na základně toho trojuhelníku, na, na široké základně a je zapotřebí změnit eh, jak ICT, tak růst a pracovní místa, tak eh, tematické koncentrace, jako je životní prostředí a tak dále. Eh, a tady právě přicházejí do hry naše pozměňovací návrhy, které dají těm fondům lepší základnu a lépe je prováží s cíly politiky soudržnosti. A samozřejmě, mm, protože to je kompetence ekonu, nesaháme na ostatní témata, jako změny bankovního systému nebo podobně. E, to ne, protože to, e, za to nejsme odpovědní. Nicméně za toto téma máme konečnou odpovědnost a zvolili jsme tento přístup. Já myslím, že jsme hm, dobře odvedli svou práci a e, teď by bylo možná dobré obrátit se na kolegy. E, zajímalo by nás, e, co si o tom myslíte. Takže můžete se vyjádřit, pokud mi to paní předsedkyně dovolí? Ano, samozřejmě. Paní Krejl, máte slovo. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům za spolupráci, zejména Lambertovi a sekretariátu. Je to pravda, že na začátku panoval možná trochu zmatek mezi všemi účastníky ohledně toho, jestli to není jaksi přímý útok Junkrova plánu proti strukturální politice. A když jsme to potom trochu prodýchali a podívali se na to pořádně, e, tak jsme e, rozeznali, že samozřejmě e, to není žádné rušení politiky soudržnosti, to musím jasně říci. Zatím máme skvělou zkušenost s Task Force v Řecku, která umožnila Řecku téměř 100% strukturních prostředků vynaložit v rámci technické podpor, eh, s technickou podporou eh, od komise. A já si myslím, že eh, je dobrý nápad, kdyby obvyklým způsobem vynakládané prostředky na technickou pomoc z komise, ne, ne z členských států, ale z komise, kdyby členské státy, které to chtějí dobrovolně, tedy které to opravdu chtějí, které chtějí dělat reformní programy, tak aby se mohly takto vybavit technickou expertizu krizou. To si myslím, že je dobrý nápad. Přesto eh, v našem návrhu zprávy ještě jednou eh, objasňujeme, že Nejprve eh, je zapotřebí podpořit reformní projekty, které slouží cílům politiky soudržnosti Eh, a které eh, nevytvářejí precedenty pro budoucí financování. Že teď vezmeme ty peníze, které přebývají a dáme je těm, eh, dáme, dáme s jejich pomocí členským státům možnost. A až program skončí, tak skončí. A pak se budeme moci podívat, informovat se o tom, zda eh, to tak může pokračovat, jestli to, dá, jestli to má smysl, jestli ještě jsou peníze. To je samozřejmě možné, ale není to žádný automatismus, kdy řekneme ano, chceme to, chceme to eh, prodloužit a peníze ty už někde seženeme. Takže to tam takto máme, aby to bylo zcela eh, jasné a v tomto smyslu jsme sformulovali pozměňovací návrhy. A já si myslím, že tento program rozhodně stojí za pod podporu. E, my jsme se pokusili našimi pozměňovacími návrhy e, ještě ne přispět k tomu, aby e, vznikla byrokratická zátěž, ale pokoušíme se opravdu těmi návrhy, které jsme podali, o čistou, jasnou linii s co nejmenší byrokracií. To by byla i má prozba na kolegy a kolegyně, a na vaše pozměňovací návrhy, aby, abychom e, z toho nevybudovali něco, co by bylo spíše na překážku a co by bránilo členským státům. Já si myslím, že tak, jak je to teď navrženo, zajišťuje dostatečně e, kontrolu nad tím, kam peníze půjdou. E, samozřejmě také informovanost Evropského parlamentu o tom, jaké projekty byly podpořeny, ale nechceme, aby z toho e, byl obrovský spletenec návrhů a nařízení a zpráv a kontrol samozřejmě nad běžnou míru, protože to potom naprosto znemožňuje členským státům eh, vůbec tyto peníze čerpat. Není to pro ně smysluplné. My máme zájem na tom, aby když členský stát chce provést reformní projekt, tak aby to proběhlo co nejrychleji a co nejtransparentněji a e, v tomto smyslu jsme podali pozměňovací návrhy. Mě, já bych byla velice ráda, kdyby kolegové linii nás dvou spolu zpravodajů e, dodrželi. Děkuji vám. Děkuji. Tak e, to byla slova obou spoluspravodajů a teď dám slovo stínovým zpravodajům z výboru Regi. Nevidím paní Růžu Tomašič. Ta tu není. Takže pan Jakovčič, prosím, máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, když dovolíte, tak eh, na úvod stručně poděkuji, protože v rámci našeho parlamentního výboru jsme pod vaším vedením úspěšně Eh, mohli vyjádřit naši pozici vůči tomuto programu, který je tak eh, velice úzce spojen s politikou soudržnosti i s hospodářskými politikami obecně a také eh, přispíváme k tomu, aby evropský semestr úspěšně probíhal. Bereme v úvahu specifické potřeby těch států, které mohou mít specifické potřeby, specifické požadavky. A v každém případě děkuji Lambertovi i Konstanci za jejich úsilí, za všechnu odvedenou práci. A pokud jde o SRSP, tady mám určitou, určitý pocit eh, skepse. Eh, myslím, že to jde dobrým směrem a je možné eh, počítat s tím, že s Evropskou komisí se podaří dospět Eh, k dobrému výsledku. Chci podpořit pozňovací návrhy, které eh, předložili Lambert i Konstanc, protože si myslím, že to odpovídá kontinuitě toho, co my všichni si tady přejeme. Jen doufám, eh, že se nám podaří co nejrychleji v této práci pokročit. Myslím, že pro všechny členské státy i pro fungování systému financování je důležité, aby vše rychle eh, fungovalo. Já tedy myslím, že trialog bude moci začít co nejdříve a že tam budeme moci hájit naši pozici. Děkuji. Děkuji vám. Eh, pana Omaže tady nevidím a paní Reintke? Ne, nejím tady. Tak pan Ní Malto. Děkuji, paní předsedkyně. Mm. Jde o naši druhou diskuzi k programu eh, strukturálních reform, a to po eh, setkání, které proběhlo v květnu eh, s paní komisařkou. Teď tady máme pozměňovací návrhy od dvou zpravodajů, za to děkuju. A máme tady návrh na řízení ze strany komise, takže teď už víme, jaké jsou jednotlivé pozice, jak se k tomu dívají ostatní europoslanci a můžeme o tom diskutovat počínaje příštím týdnem. Já bych se chtěla pozastavit nad některými aspekty, které představují zlepšení, tak jak se to přejí zpravodaj, například pozměňovací návrh číslo 6 v odstavci 10, kde se zdůrazňuje význam eh, toho, aby parlament byl informován, nebo pozměňovací návrh číslo 10, kde se konkretizuje, že zdroj financování pro tento konkrétní program nesmí být precedentem pro nějaké další budoucí návrhy ale, a to zúrazňuje, musíme jít ke kořenu problému. To jádro celé zprávy je podle mě v nesouladu. Například pozměňovací návrh číslo 29 v článku 5, tam se hovoří o odvětvích, kde by se mělo trvat na konkrétních cílech programu. Pan eh, Eh, Spravodajové tady dávají seznam, například eh, politika trhu práce, sociální začlenění, sociální zabezpečení, veřejné zdraví, eh, služby veřejného zdraví, azylová politika, migrace, hranice a také tady slovo soudržnost, koheze. Ale problém je, že strukturální reformy nijak se soudržností nesouvisí, kromě Ehm, toho, do jaké míry si berou téměř 43 milion, milionů eur na financování programu. A to, co mě skutečně vedlo k tomu, bych se tomu usmála, je, že tady se odkazujeme na to, co se stalo v eh, Řecku a v Kypru. Pokud jde o strukturální reformy a pokud jde o definici toho předpisu, který zkoumáme, tak tady se odkazujeme i na trh práce, to znamená například sociální zabezpečení nebo liberalizaci nebo privatizaci služeb a to už ani nehovořím o vzdělávání a odborné přípravě. Jak se ukázalo například na Kypru, v Řecku, Portugalsku, tak eh, programy strukturálních reform nepřispívají k růstu ani ke zlepšení ekonomických výhledů těchto členských států, ale právě naopak eh, dochází pak k zvyšování osob, které jsou nezaměstnány a zhoršuje to ještě sociální nerovnosti a vlastně se dostávají lidé do eh, nedůstojného stavu v EU. A já skutečně se musím pousmát eh, nad tím, eh, že se tam cituje Řecko, které, což je země, která se dostala vlastně do hladu díky trojce. Máme tam obrovskou nezaměstnanost mladých, 30 až 50 Um, nejde o to, že tady máme ještě kromě toho obrovský nárůst uh, osob, které jsou uh, v depresi nebo osob, které přišly o zdravotní zabezpečení. A pokud jde o uh, výuku, o vzdělávání, tak máme studii, kterou provedl útvar Evropského parlamentu pro výbor LIBE a tam se hovoří o tom, že dopad na základní práva v členských státech je takový a takový a ukazuje se tam, že v odvětvích, jako je například vzdělávání, odborná příprava, tak eh, snížení eh, výdajů na programy přizpůsobení se eh, situaci v Řecku a na Kypru, tak to vedlo k marginalizaci znevýhodněných skupin a tím pádem k snížení Eh, vlastně uplatnitelnosti práva na vzdělávání. Moje delegance pěti hvězd je proti eh, takovýmto eh, reformám, které jsou zbytečné a škodlivé a kromě toho financovat je my si myslíme, že jediná možnost, jak řešit tyto problémy, je financování politiky soudržnosti prostřednictvím různých regionů. A tento program strukturálních reform podle mě k ničemu neslouží. Nevidím tady žádnou logiku a nevidím tady ani tu administrativní kapacitu. Já si myslím, že všechny nástroje, které potřebujeme na úrovni operativních programů, na národní úrovni a regionální úrovni, už máme k tomu, abychom zlepšili situaci v regionech a nebo abychom zlepšili také jejich administrativní kapacitu. Pokud je plánování 2014 2020, tak eh, odpovědnost musí být na regionech a na členských státech, které určitě nepotřebují Eh, nějaký pilotní projekt eh, s výhledem na nějakou mm, reformu po roce 2020. Děkuji. Thank you. Thank you. Děkuji vám. A nyní eh, dávám slovo panu Omeržejovi, který přiběhl z jiného výboru, kde bylo hlasování. Máte slovo. Paní předsedkyně, děkuji. Já jsem nepřišel pozdě, já jsem byl eh, ve výboru Envy, kde probíhala ratifikace pařížské dohody. Eh, k této otázce, když jsme eh, dos, přijali nebo slyšeli komisaře, tak jsme uvedli, že dochází k určitému nedorozumění, které se týká soudržnosti a využívání příslušných finančních prostředků. Já bych chtěl poděkovat za odvedenou práci oběma zpravodajům, eh, kteří se snažili do maximální možné míry vrátit cíle soudržnosti do aktivity. Ale musím říci, že zbývá ještě určitý počet problémů, eh, protože eh, to vlastně do jisté míry instrumentalizuje politiku soudržnosti, eh, která by měla sledovat i jiné cíle, a které nejsou vždy přímo v souladu s regionální politikou. Mám především na mysli eh, cíle evropského semestru. A myslím, že Musíme podpořit návrhy, které byly učiněny oběma zpravodaji a které mají za cíl posílit technickou podporu ve prospěch cílů regionální politiky a bdít nad tím, aby to bylo naposled, co se znovu berou peníze ze soudržnosti ve prospěch jiných cílů. Náš výbor REGI to musí zcela jasně říci, tak jako to již eh, zcela energicky řekl komisaři, když tady byl. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. A teď budeme pokračovat eh, s dalšími názory dávám slovo panu Olbrichtovi, eh, který je zpravodajem ke stanovisku v rozpočtovém výboru ke stejné otázce. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl říci, že sdílím názor, že situace není jednoduchá, i když nejde vlastně o velké množství peněz. První dojem, který jsme měli, je, že tady se je snaha použít peníze na soudržnost na jiné účely. Probíhá diskuse například o makroekonomických uh, Eh, podmíněnostech. Eh, to je velká diskuse, která byla vedena. A tady vidíme výsledek. To jsou také otázky doporučení specifických pro jednotlivé země. Komise se snaží motivovat země, aby splnili eh, povinnosti, či řekněme směry ze specifických doporučení a vlastně jediný způsob, jak to udělat, je navrhnout eh, finanční prostředky na jejich uskutečnění. A teď je otázka, jak to udělat. No, samozřejmě to není povinné, je to dobrovolné. A tady zní otázka, zda ty členské státy požádají o tento nástroj e, od komise, aby e, prováděli reformy u sebe doma. E, tady to říkají také experti komise. To je prostě ten slabý bod všem. Samozřejmě nikdo nenutí členské státy, aby to udělal Nikdo je nenutí používat peníze z Evropské unie ani ze strukturálních fondů. Spravodajové eh, eh, musí jasně ukázat, že eh, i když toto je pravda a i když to jde z technické podpory na doporučení specifická pro jednotlivé země a i když mají kolegové pravdu, když říkají, že je to instrumentalizace, je tady ještě určité nebezpečí. Prostě zpravodajové by měli zdůraznit, že by to mělo být velice jasně spojeno s politikou soudržnosti. Když jsou to peníze na, polit, na mm, Eh, soudržnost, tak by to měly být prostě eh, projekty, které směřují k této soudržnosti. Abychom ukázali, že i u eh, doporučení specifických pro zemi je důležité, aby to bylo zaměřeno na soudržnost. Po roce 2020 bude samozřejmě zcela jiná situace. A já vítám ten text, který říká, že do budoucna by to tak nemělo být používáno protože pak eh, by vlastně se eh, peníze na soudržnost staly pouze jakousi rezervou, když se objeví nějaké jiné potřeby. Eh, je to důležitý, důležitá zpráva. Regi je tady příslušný výbor. Regi musí říci velice jasným způsobem, jsou to peníze učené na soudržnost, tak se prosím dívejte, na co je to vlastně použito. Protože to z DG Regio jde do jiných Eh, generálních ředitelství, tak to je taková eh, takový orgán, který bude eh, zpracovávat doporučení specifická pro jednotlivé země. Tak my můžeme říct že dobrá, souhlasíme, ale musí to být vždy úzce spojeno s soudržností. To je důležité. Jinak podporuji zpravodaji, protože v textu je to zcela jasně napsáno. V rozpočtovém výboru se pokusíme o to tež a podpořit tady tento, tento smysl, tu úvahu. Děkuji vám. Děkuji. Další řečník, pan Novakov. Děkuji, paní předsedkyně. Už eh, když eh, se program navrhoval a dokonce ještě mnohem dříve, než byl vůbec prezentován v parlamentu, jsem sledoval a monitoroval, co se probíhá a stále mám ještě určité otázky, na které jsem nedostal odpověď. E, to, co říkám, prosím, e, nepovažujte to ani jakoby za výraz jasné podpory nebo jasného odporu. E, je to spíš prostě určitá pochybnost. Eh, tady eh, je tedy otázka, jaké vlastně, jaké vlastně výsledky budou dosaženy z tohoto programu, zda budou konkrétní. S navrženým rozpočtem eh, průměr peněz navržený pro státy je 5 milionů eur. Myslí se někdo, že z 5 miliony eur se v některých státech dosáhne něčeho opravdu významného, například ve Francii nebo v Německu, v těchto velkých zemích. To by bylo těžké toho dosáhnout můžeme se dohodnout, že použijeme e, peníze na soudržnost na něco jiného. Ale když to učiníme, vlastně otvíráme cestu e, k tomu, že více a více peněz ze soudržnosti půjde někam jinam, například e, příští rok nebo v dalších letech. Navrčený program je na čtyři roky. Asi si všichni představí, že strukturální reformy mají být seriózní, potřebují více času. Například na trhu práce nebo ve vzdělávacích systémech. Jak ten program zajistí, že ty reformy budou pokračovat i po uplynutí těch čtyř let? Já souhlasím, potřebujeme strukturální reformy v členských státech, s tím naprosto souhlasím, ale Eh, operační eh, programy již eh, toto měli se snažit, protože máme operační programy s technickou podporou přímo v terénu. A když teď umožníme takovéto překrývání, tak si myslím, že vytvoříme ještě větší administrativní zatížení a byrokracie. Další prostě řídící orgán, který se bude zabývat tím, že tam se, zda členské státy opravdu využijí eh, možností, které jim dává existence technické podpory přímo na místě. Já nejsem eh, negativní ve svém přístupu, jen si myslím, že tento návrh potřebuje daleko více objasnění a vyjasnění. Jinak mám takový pocit, že tady vlastně zatím je něco většího či něco jiného, než co stojí na papíře. Tak i v této diskusi si myslím, že je třeba se zaměřit na věci a vysvětlovat eh, celkový obraz, co ten program vlastně znamená. Děkuji vám. Pan Nilsen. Děkuji vám. Já jsem se podílel na diskusích. Já teď mluvím anglicky, protože myslím, že nemůžu mluvit eh, svou mateřštinou. Je to tak, že? Jako obvykle, pan Van Nistelrooy a paní Reo odvedli dobrou práci a zaměřili se na ty správné věci. Já vám uvedu obrázek ze Švédska. Každý nový mandát strukturálních fondů eh, vede k obrovskému boji mezi regionální úrovní a vládou, a to právě o peníze z technické podpory. Místní a regionální úrovně, starostové, občanská společnost to potřebují, aby podpořili malé a střední podniky, eh, malá družstva, združení, aby se mohli podílet na eh, programu. Potřebují ty peníze z technického podpory, ale vláda zase říká, my potřebujeme tyto peníze na podporu vládních eh, aktivit. A prostě tak to dělají. V této bitvě regionální orgány vždycky prohrají. A já si myslím, že i tentokrát eh, proběhne tento boj. Ministr financí bude bojovat o ty peníze na technickou podporu a Švédsko možná řekne, ano, ano, my ten program chceme, i když to vlastně nepotřebují. Kvůli penězům řekne, že to chce. Tolik příklad ze Švédska. Děkuji. Děkuji, prosím další paní Kreol. Ich, eh, tak přesně něco takového jsem chtěla říci. Na začátku eh, jsme se sami museli zabývat tím, co vlastně ten nový nástroj má dělat. A právě poslední dva řečníci eh, jasně ukazují, že dochází k takovému to nedorozumění. Tento program, tento nástroj není určen k tomu, aby mm, reforma bank byla financována a provedena například v Čechách. Je k tomu, aby pokud Česká republika chce nebo by chtěla provést nějakou reformu, tak aby komise řekla dobře, pokud potřebujete technickou podporu, eh, tak vám zašleme nějakého bankovního odborníka, nevím odkud, z IVF, prostě od někud, který vám bude připraven pomoci a poradit, jak byste to mohli uspořádat. Ale reformu jako takovou musíte provést sami v dané zemi. A samozřejmě k tomu potřebujete více než čtyři roky. Ale tento nový nástroj nemá financovat ten samotný projekt. On má poskytnout pouze technickou podporu a pomoc a proto to také není od začátku rozděleno ty mm, těch 120 eh, milionů eur není rozděleno, že by Švédsko dostalo konkrétní částku, Německo, Bulharsko a tak dále, ale eh, funguje to podle žádostí. Předpokládám, že se o tom Švédsko nikdy mm, ptát nebo požadovat nebude, protože to tam funguje poměrně dobře. Předpokládám, že eh, to asi nebude využívat ani moc Německo, ale dovedu se velmi dobře představit, že například Chorvatsko by mohlo něco takového poptávat, nebo Bulharsko. A ta vazba, kdybychom řekli dobře, bankovní reforma nesouvisí až tak s politikou soudržností, mělo by tedy jít o výjimku, ale pokud chcete například provádět reformu na trhu práce nebo um, reformu zdravotnictví, tak to jsou určité uh, pravomoci, které spadají pod politiku soudržnosti a máme k tomu dost e, podle mne příkladů i potřeby, pro využití takovéto technické podpory. Jens má mm, úplně pravdu, že e, ten spor e, o technickou podporu je ve všech zemích vlastně stejný. Ale my nebereme žádné členské zemi nic. Ale ty prostředky, které komise v nějakém moudrém výhledu e, vlastně mm, požadovala pro technickou podporu, tak to jsou ty prostředky, z kterých vezmeme těch 120 eh, milionů eur. A je, musí být jasné, že tady je silná vazba na politiku soudržnosti, nesmí jít o precedent, jde o výjimečnou situaci a musí být také podle mne jasno, že eh, nikoho nemůžete nutit toto dělat, je to skutečně věc, která je dobrovolná a dále musí být jasné, že eh, pokud to nějaká eh, členská země nevyužije, tak to neznamená, že eh, by došlo ke zkrácení například těch prostředků na soudržnost, které v této zemi mají. Takže tato hm, vazba nebo ta souvislost tady neexistuje. A je důležité, aby to bylo všechno jasně vysvětleno a doufám, že pozměňovací návrh to případně ještě vylepší. Nicméně to je podle mě směr, kterým bychom se měli společně ubírat. Děkuji. Ano, to tě, eh, ještě odpovědi na několik otázek, eh, ale ještě dám slovo vám. Dobrý den, já se omlouvám, že jsem eh, přišla pozdě, ale možná, že jste s tou diskuzi začali trochu dříve, než se původně plánovalo, takže jsem tady nebyla od začátku na tuto diskusi. Někdy zejména když jste z malých skupin, tak prostě se ty věci překrývají. V každém případě já jsem velmi ráda, že tato diskuse probíhá. A eh, chtěla bych říct si, co si myslí naše frakce. Eh, my jsme velmi rádi, že se toto stalo velmi inkluzivní diskusí, kdy to koordinuje regie, ale i další výbory se k tomu vyjadřují. Když chceme zahrnout všechny aspekty, které byly zmíněny kolegy v diskusi, tak eh, musíme výrazně změnit návrh komise. A eh, také to musíme uvést eh, politicky a ne hovořit pouze o technických detailech. SRPS, tak jak je nyní navržen, by mohl být vynikajícím nástrojem, který by pomohl členským státům, aby měli lepší administrativní kapacitu a aby nasměrovali své úsilí na politiku soudržnosti a měli proaktivní přístup k trvale udržitelným investicím na evropské úrovni a tak dále, ale současně tady vidíme, že návrh komise v této chvíle, chvíli obsahuje i určité nebezpečí, pokud ten nástroj bude použit špatně, eh, tak, aby se vlastně strukturální reformy eh, prosadili a donutili se členské státy, aby investiční politiku vedly určitým směrem, které třeba nejsou v jejich záměru, pak je tady velké nebezpečí, že to bude špatně použito. Že vlastně tohoto nástroje bude zneužito. A já bych se chtěla zaměřit eh, v návrhu na politiku soudržnosti. Eh, když se podíváme, jak to bylo nedávno v Kep, na Kypru, tak vidíme, že to bylo velmi úspěšné eh, při použití strukturálních fondů, které by byly účinnější. Tak to bylo úspěšné. V některých jiných oblastech to zase úspěšné nebylo, takže je třeba se soustředit přesně na tyto aspekty. Eh, hospodářská zpráva řízení, politika. Za druhé, pro nás je velice důležité, aby tady byl inkluzivní proces v členských státech o investičních prioritách a o účinném používání fondu. K tomu potřebujeme zaangažovanost eh, také občanské společnosti, nejen regionálních a místních orgánů. A tam by mohlo být užitečné specificky Eh, do toho zařadit také alokaci specifických eh, finančních prostředků. Jak už jsem řekla, pro nás je důležité také zaměření na parlament, administrativní kapacity, včetně regionálních aktérů a samozřejmě domácích expertů, abychom neměli takový ten pocit, že je to věc, která je vnucena z evropské úrovni do členského státu. A s tímto myslím, že mohu ještě dodat, že jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s různými partnery a zejména se spravodají a stínovými spravodaji a myslíme, že tento návrh potřebuje ještě trošku důkladnější proskoumání a další frakce jistě jsou také eh, otevřeně tomuto přístupu. Děkuji. Děkuji. Hlásí se někdo další? Ne, tak pan Van Nistelrooy by chtěl odpovědět na některé otázky. Ano, nakonec naší diskuse bych chtěl zopakovat, eh, že především je to velmi otevřený proces eh, s dalšími výbory a zkoumáme možnosti pozměňovacích návrhů a snažíme se o dobrou vyváženost a o dobré zaří, zaměření, aby to také co nejrychleji mohlo začít v praxi fungovat. Regie, je příslušný výbor, zůstává příslušným výborem, to je jasné. Příslušný výbor pro celou dobu, po celou dobu. Eh, je tady velké množství pozměvacích návrhů, které potřebují ještě další eh, jaksi eh, proskoumání a také Mm, komisař řekl, že to musí prostě být především stabilně zpracováno eh, v příslušném výboru, tedy v regi. Ano, je to, je to transparentní eh, proces, je to dobrovolné opatření a to musím mít na paměti. My už máme spoustu peněz v technické podpoře a programy eh, v soudržnosti by se neměly prostě míchat s něčím dalším. Ano, v našem dokumentu je to jasně řečeno a chci říci, že se musíme snažit o synergie. Jak právě řekla paní Krél, je to otázka, jak lépe postupovat, jak věci integrovat a aby to bylo transparentní. Někdy No, rozpočtový výbor také předloží své pozměňovací návrhy, to je velice důležité. A co je cílem? Cíl je propojení e, určitých politik, naší politiky a politiky ekonomické. A e, je to důležitý nástroj politiky v EU. My tady teď e, mluvíme o 350 e, miliardách a ty otázky jsou správné. Klasci otázky je správné. To je správný e, postoj. Ale když věříme, že to jde dobrým směrem, pak e, tedy komisař tady právě ve výboru řekl, ano, my to tak chceme udělat a to je důležité. E, to prostě Eh, by neměl být začátek eh, mm, eh, toho, že se berou peníze z soudržnosti a dávají se někam jinam. To jasně říkáme, že zablokujeme. A já se tedy velice těším, ehm, že tady bude rychlý postup a A mm, tady já myslím, e, že není možné, aby vlastně došlo k nějakému potlačení soudržno, politiky soudržnosti. A pro nás je to tedy jednak tady hlavní nástroj, pak se tady dodatečný menší nástroj a proto je důležité k tomu mít správný e, přístup. A myslím, že to je právě otázka toho přístupu. Pan Omerji, vy jste přinesl velice důležitou otázku. Eh, ta výměna názorů s komisařem, když hovoříme o kohezní politice, jakožto velmi důležitém nástroji, eh, také s tímto podpůrným fondem, tak eh, to nejsou dvě různé stránky, to je synergie mezi nimi. To je propojení. A ano, tak udělejme tedy další krok. Vítáme vaše pozměňovací návrhy. Děkujeme. Děkuji. Děkuji vám. A jestliže se nikdo další z výboru nehlásí, tak dovolte, abych i já řekla pár slov k této otázce. Zaprvé chci poděkovat oběma spoluspravodajům, paní Krél a panu Van Nistelrooy. Chci jim poděkovat za jejich práci a za to, že vytvářejí eh, synergii eh, mezi komisí a eh, výborem REGI. Bylo velice těžké na sebe vzít odpovědnost za tuto otázku a za tyto programy ve výboru REGI. A teď se ukazuje, jak je to důležité. Jak je důležité navrhnout řešení, které by bylo dostatečně vyvážené a které by vlastně propojilo celou tu myšlenku hospodářského řízení a zprávy a také e, úlohu politiky soudržnosti. Takže já vám moc děkuji za ten přístup e, k této otázce a věřím, že všechny otázky budou vyřešeny, protože další takový signál, který vidím u zpravodajů, že tady ještě je řada otázek. Teď už těch otázek je trochu méně, protože jsme už některé vyřešili díky našim zpravodajům. A já doufám, že diskuse bude velmi plodná, protože to je nový nástroj. My ten nástroj ještě neznáme, ale máme odpovědnost za to, aby fungovalo lépe. A proto je důležité to diskutovat, navrhovat změny a postarat se o to, aby tento nástroj byl konsistentní s celou politikou soudržnosti. Tolik tedy ještě z mé strany a já udělám maximum pro to, aby vzniklo dobré prostředí k diskusi. A teď dávám slovo paní Ogasrin eh, z výboru regionů, která je zpravodajkou ve výboru regionů pro tuto otázku. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, že mi dáváte dnes slovo. A především děkuji eh, všem kolegům, že jsou ochotni vyslechnout některé náměti od nás. Jakožto zpravodajka výboru regionu ve stanovisku, které bylo schváleno v dubnu tohoto roku, tak už tam bylo 20 konkrétních pozňovacích legislativních návrhů. Ve výboru regionu si všichni myslíme, že to je vzácná příležitost, jak rozvinout spolupráci mezi Evropským parlamentem, vaším výborem konkrétně a výborem regionu. Paní předsedkyně. Toto je vlastně zcela nový nástroj, který nám má pomoci čelit velkým výzvám v oblasti hospodářské integrace v EU. Účinnost tohoto nástroje i demokratická legitimita tohoto nástroje jsou tady důležité. A to jak z hlediska národních orgánů, tak i regionálních či místních orgánů, které musí sehrávat svou úlohu ve strukturálních reformách. Diskuse, která e, je vedena, to jasně prokazuje. Výbor regionu schvaluje princip tohoto programu jakožto podpory. To jsme také zdůraznili. Podpory, která na vyžádání a na dobrovolné bázi podporuje strukturální reformy v členských státech. Návrh komise ovšem ještě potřebuje určitá upřesnění Myslíme, že zlepšení administrativní kapacity a institucionální kapacity jak na úrovni národní vlády, tak i na úrovni regionální či lokální, to vše musí být centrálním zaměřením programu. 40 doporučení specifických pro jednotlivé země v roce 2016 Eh, právě ukazují problém kapacity administrativních orgánů eh, na eh, teritoriální úrovni, tedy na regionální a místní úrovni. Podle našeho názoru tato podpora musí tedy se týkat těch oblastí, které jsou ve společné pravomoci EU a členských států. Tady komise ve všech případech není dostatečně specifická. Program tedy musí být dostupný pro místní a regionální orgány na základě rozdělení pravomocí, tak jak to funguje v jednotlivých členských státech. Já jsem správně naslouchala švédskému příkladu. Ale jsou tady samozřejmě i ty specifická doporučení pro jednotlivé země, kde by to také mělo být jasně zohledněno. Jsme velmi rádi, že se tady jasně ve zprávě nebo v návrhu zprávy REGI toto projevuje. Výbor regionu se také domnívá, že uplatnění programu musí vycházet ze strategického programu, jednotného tedy dokumentu, eh, který bude eh, na všech úrovních vlády zcela jasně srozumitelný. Eh, také účetní výbor se vyjádřil například k technické podpoře Řecka. I to zohledňuje váš návrh zprávy jednotný strategický dokument, který by zlepšil účinnost programu eh, tím, že eh, umožňuje účinnou spolupráci s programy technické podpory, které na, EU, na úrovni EU již existují. Připomínáme také, že je tady zapotřebí jasné stotožnění se ze strukturálními reformami ze strany územních celků. Všichni aktéři občanské společnosti i sociální partneři se s tím musí stotožnit, protože to je zásadní podmínka pro úspěch programu. Je to také nezbytná podmínka pro dosažení jednoho z cílů komise, což je že program má přispět ke zvýšení důvěry, zlepšit spolupráci mezi žadatelskými členskými státy, komisí a dalšími členskými státy. Výbor regionu, eh, výbor regionu se velice cení toho, že chce vyslechnout také, že chcete vyslechnout také náš názor. A myslíme si, že je až v návaznosti na vyhodnocení výsledků eh, důležité rozhodnout, zda to bude trvalý nástroj nebo ne. A dále je třeba odpovědět na otázku, zda vytvoření fondu s vlastními zdroji, eh, který by podporoval strukturální reformy, zda je to žádoucí a nutné. Pro náš výbor eh, převedení rozpočtových prostředků eh, tady eh, nemůže být trvalým řešením, musí to být přechodným řešením. Jsme proti tomu, aby takovéto financování otevřelo cestu k tomu, že by se politika soudržnosti podřídila programům doporučení specifických pro jednotlivé země. Eh, protože politika soudržnosti je zcela legitimní sama o sobě, tak jak to také zdůrazňují smlouvy o EU. A já jsem velmi ráda, že vaše rozprava mi připomíná eh, to, jak jsme o tom diskutovali také ve výboru regionu, kdy uvažujeme podobným způsobem a je tady náznak, eh, že dojde ke schodě v našem rozhodnutí. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste mě vyslechli. Thank you, thank you very much. Děkuji vám. Eh, máme tu také zástupce Evropské komise, paní Mary McCarthy a paní Ann Kirsten Miller. Kdo si chce vzít slovo jako první? Nebo obě? Děkuji, já jsem Mary McCarthy z Evropské komise jsem ředitelkou eh, služb, podporné služby pro strukturální reformy. Chtěla bych vám srdečně poděkovat za zprávu a za připomínky, které jsme dosud obdrželi. Těšíme se eh, na další diskuze, které se ještě budou konat a jsme neustále k dispozici, pokud by bylo potřeba něco eh, objasnit k jakémukoliv eh, konkrétnímu bodu, k čemukoliv, co není zřejmé a co je potřeba dále vysvětlovat. Takže eh, jsme vám k dispozici, kdybyste cokoliv potřebovali. Děkuji. Tak eh, já jsem Ben Miller z DG Regio a eh, můžu potvrdit, eh, co právě řekla kolegyně z SRSS. My spolu úzce spolupracujeme a i my jsme vám k dispozici, pokud byste potřebovali jakékoliv vysvětlení a informace. Děkuji vám. Také děkuji. Ano, očekáváme a potřebujeme vaši účast v budoucích diskuzích o pozměňovacích návrzích a o finální verzi textu kterou doufáme, že vytvoříme již brzy. Děkuji vám tedy moc krát a hodně štěstí ve vaší další práci. Máme eh, lhůtu pro pozměňovací návrhy. Eh, já navrhuji lhůtu v poledne v středu 14. září. Je to v pořádku? 14. ve středu tedy, tedy příští týden. Takže taková je lhuta pro pozměňovací návrhy. Tím uzavírám debatu o tomto tématu a e, budeme pokračovat dalším bodem pořadu jednání, kterým je zpráva paní Breso provádění Evropského fondu pro strategické investice. Tohle je jedno z oblíbených témat k diskuzi ve výboru Regi. Výbory Ekon a Budget připravují zprávu o prvním roce eh, působnosti Fondu pro strategické investice. A naší zpravodajka eh, paní Breso nám dnes představí svůj návrh stanoviska za výbor Regi k této zprávě o prvním roce činnosti. Navrhuji lhůtu pro pozměňovací návrhy e, k návrhu stanoviska zase ve středu 14. září v poledne. Tak, abychom mohli hlasovat na naší říjnové schůzi. Takže paní Breso, prosím, e, máte slovo a představte nám svůj návrh stanovisko. Děkuji za slovo. Jak víte, tak eh, v našem případě se jedná o stanovisko. Paní předsedající, omlouvám se. Eh, dámy a pánové, opuste prosím eh, sál. Pokud si přejete opustit sál, tak tak učiníte nyní. Paní Breso, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě jednou tedy, jak víte, tak s příslušným výborem je výbor pro rozpočet. Nicméně naše stanovisko k fungování nebo k té první fázi fungování Evropského fondu pro strategické investice je podle mě hodně důležité. Přestože se několikrát eh, hovořilo o tom, že se má tímto přispět také k soudržnosti ekonomické, sociální a územní, že je zapotřebí zvýšit eh, synergie a potom komplementaritu mezi strukturálními fondy a FACE, tak eh, v praxi údaje, které máme k dispozici momentálně, a musím říct, že jde o pozitivní údaje z hlediska rozvoje toho plánu. Pozitivní v tom smyslu, že projekty se realizovaly, byly financovány, nebo projekty zde byly, byly financovány, všechno se to vlastně rozbíhá. Nicméně eh, začíná být poměrně jasné, že eh, zatímco synergie mezi strukturálními fondy a eh, fondem EFSI a tím Junckerovým plánem, jak tomu říkáme my, tak ty synergie vlastně ještě velmi zaostávají. To je věc, kterou bychom chtěli říci, že jednoduše ta kvantita synergií, ten počet synergií, byť zde byly dobré eh, záměry, tak ta je velmi omezená. Proto se obracíme na, zejména na eh, národní banky a na různé instituce, které mohou nějak zasáhnout na územní úrovni, které podporují eh, investory, tak na ně apelujeme, aby Mm, zrychlili v této oblasti synergii, aby také zintenzivnili práci, pokud je o způsob, který eh, může za pomoci těm, pomoci těm synergiím. Právě u těchto projektů je totiž velmi užitečné mít možnost Eh, například eh, nějakou část eh, veřejného financování, které by se potom spojilo s bankovním financováním, tak jak to je u EFSI. Takže můžete mít zajímavější, ucelenější projekty i z hlediska politiky soudržnosti. V první řadě eh, řekněme, že zapotřebí eh, zlepšit a garantovat spolupráci. Eh, týká se to například Evropské investiční banky nebo toho poradního výboru. A to je věc, kterým by se tyto subjekty měly zabývat jako zásadní problém, jako strategickou věcí. Potom druhá věc, ta se týká vlastně našich obav Eh, která vyplývá z výboru, který má eh, na starosti ochranu politiky soudržnosti, tak podle nás je zapotřebí zajistit větší geografickou rovnováhu mezi těmi projekty. Protože momentálně Junckerův plán eh, má tendence se zaměřovat na země, které možná takovýto doplňující plán na rozvoj investic až tak nepotřebují. A skutečný účel těchto projektů je potom eh, prokázat, protože velmi často se zaměřují na země, které eh, mají už nějaký větší potenciál investic. Eh, takže ehm, to téma zeměpisné rovnováhy a tím pádem také synergie se strukturálními fondy, které jsou jasně teritorializované, zejména v těch oblastech a regionech s menším rozvojem, tak to je pro nás naprosto klíčové. Potom přeshraniční projekty, ty možná se vůbec nevyskytují, nebo jich je úplné minimum. To znamená přezraniční projekty, možnost realizovat projekty, které jsou navázány na makroregionální strategie, tak jsme to také zdůraznili v našem původním stanovisku. Tak doposud nepřineslo mm, toto žádné výsledky, nebo se neobjevily. To znamená územní nebo rovnováha nebo její obnovení eh, v plánu Juncker, potom schopnost eh, dosáhnout synergie s politikami soudržnosti a eh, podpořit ten mm, přezraniční eh, charakter u projektů, tak to je téma, které je třeba jednoznačně řešit. A příslušné výbory no, proto apelují v našem stanovisku na komisi a na Evropskou investiční banku. Další Bod, který ve stanovisku uvádíme, je tématická koncentrace a její rozvinutí. Chceme, aby to bylo více v souladu s cíly politiky soudržnosti. Mm, o těch jsme dlouho jednali, tak abychom podpořili nejen investice v Evropě, ale abychom podpořili užitečné investice. A abychom vytvořili podmínky pro růst, pro inovace, pro vytvoření pracovních míst v Evropě. Další bod, na který upozorňujeme, je ehm, výběr těch operací, které mají být financované, tak mají být transparentní a ehm, důvěryhodný. Ten výběr těch projektů, to není úplně jasné, není to ani transparentní a toto je zapotřebí zlepšit. Ehm, potom pokud je o výběr těchto projektů, tak tady jde určitě o vztah ze státy, ale chybí nám tady vazba na ty regionální lokální eh, orgány, protože vlastně nemáme ty projekty, které by byly integrovány mezi oblastí soudržnosti a mezi eh, tím Fondem pro strategické investice. Za tímto účelem se mám za, mám za to, že to posílení národních platform a regionálních platform, pokud byly vytvořeny, nebo se ještě vytvoří, tak to si myslíme, že by eh, mohlo podpořit synergie, eh, protože ty eh, národní platformy, regionální platformy mohou více pomoci těm projektům, které právě představují tu synergii mezi mm, tím Fondem pro strategické investice a mezi strukturálními fondy Máme tady tedy strukturální fondy pan Juncker a některé ty projekty můžeme eh, vyloučit potom z těch výpočtů pro pakt eh, pro stabilitu, to znamená vlastně nespadají do těch rozpočtů členských států. Na závěr ještě připomínáme, že jako parlament a mm, samozřejmě chceme být zapojeni a je důležité, abychom zvýšili naši eh, možnost eh, sledovat celý proces, tedy jde o monitoring. Jak víte, tak eh, určitě bude znovu spuštěn plán Juncker, možná s určitými změnami, ale z hlediska finančních možností se už teď uvažuje o, o jeho novém spuštění a je důležité, aby tyto aspekty, které my podtrhujeme, tak aby byly zohledněny, tak abychom se vyvarovali investičním politikám, které budou eh, divergentní, které se budou rozcházet. Jde o to, aby bylo zohledněno je to, jaké máme strategické investiční linie. Například to vyplývá z eh, Evropy 2020 a zatím to úplně zjevné není. To znamená, pokud dojde k opětovnému spuštění, tak je důležité, aby se tak stalo, aby tady byl soulad mezi eh, těmi eh, investičními strategiemi EU. Děkuji. Nyní dám slovo stínovým zpravodajům, pan Počák jako první. Já bych chtěl poděkovat paní kolegyni Breso za návrh stanoviska, který podle mého názoru skutečně postihuje všechny eh, důležité otázky, které jsou v současné době spojeny s fungováním eh, Junckerových fondů, když to řeknu takhle zobecněně. Ale návrh stanoviska se rovněž i nevybí, ne, nevyhýbá eh, k těm kontroverzním tématům, což ovšem si myslím, že potvrdí i dnešní debata a za to jsem ráda paní kolegyni Breso tímto chci poděkovat. Eh, údaje z tohoto léta říkají, že eh, EPSI fondy mobilizovaly investice ve výši 100 miliard euro. Ovšem v cestě k další aktivizaci dalších prostředků podle sdělení komise z letošního eh, léta právě hm, spočívá nedostatek aktivity na straně členské, členských států pokud jde právě o odstraňování administrativních překážek na národní úrovni právě pro tyto investice. A e, to je podle mého názoru velmi zajímavý problém, byť se nejsem jistý, zda se jaksi zmínka o tomto problému má objevit jako, jako zásadní téma e, toho stanoviska. E, podle mého názoru je velmi důležité věnovat pozornost tomu, jaké typy projektů byly z EFSI podpořeny já jsem zaznamenal, že není eh, zcela zřejmé, zda skutečně jde o projekty s větší mírou riskantnosti, eh, což také předpokládá to příslušné nařízení, že se budou podporovat projekty, které vykazují vyšší míru risku. Ehm, to já myslím, že je také z pohledu našeho výboru velmi důležitá otázka nebo závažná otázka, protože právě v tom měl eh, ten unikátní charakter fondu EFSI spočívat, že se budou podporovat riskantnější projekty. A zatím to vypadá, že se z těchto fondů podporují spíše ty projekty standardní, jako tomu bylo v minulosti. A měli bychom se tedy ptát, zda je tedy skutečně zásada adicionality, jak ji předpokládalo příslušné nařízení, zda je skutečně naplňováno. Eh, v návrhu stanoviska mi sice trochu chybí silnější vyjádření podpory právě evropským strukturálním a investičním fondům ale nechci vůbec obvinovat paní zpravodajku, že by tuto podporu jim nechtěla dávat. Eh, proto bych si jenom dovolil předložit určitý pozměňovací návrh, který by více zvýraznil eh, právě eh, to postavení evropských strukturálních a investičních fondů a ať chceme nebo nechceme, toto jejich postavení může být ve vztahu právě k EFSI fondům vnímáno jako konkurenční jsem přesvědčený, že evropské strukturální a investiční fondy by neměly být obytovány právě ve prospěch EFSI anebo dalších zvláštních nástrojů, které budou ustanovovány. A právě my, členové výboru pro eh, regionální rozvoj, bychom sdělení, ve kterém se za evropské strukturální a investiční fondy postavíme, eh, měli vyslat jaksi silný signál eh, strukturám a orgánům institucím Evropské unie. Já vnímám tu dnešní debatu jako určitou předehru těchto dalších legislativních jednání a ještě jednou chci poděkovat paní eh, kolegyni Breso za předložení stanoviska. Děkuji. Thank you very much. I... Děkuji. Pan Mašiče, paní Mašiče nevidím. Pak tady za stínové zpravodaje máme za Aldemne. Takže i já něco doplním k tomu, co říkala paní Breso. Já bych chtěla poděkovat paní Breso za její stanovisko. A chtěla bych zdůraznit, že bylo dosaženo dobrých výsledků v rámci Evropského fondu pro strategické investice i s ohledem na eh, rozpočtová omezení v členských státech. Museli jsme eh, zjednodušit eh, postup, legislativu, měli bychom usilovat o mm, doplňkovost ze strany strukturálních fondů, tak abychom dosáhli těch synergií a je to jediný směr, který nás povede k tomu, že eh, dopady na investice se budou multiplikovat a díky tomu také můžeme mobilizovat eh, finanční a soukromý sektor pro eh, veřejné investice, což by mohlo vést potom k růstu evropské ekonomiky. Je důležité, aby EFSI podpo- poskytovala podporu také přeshraničním projektům, které mají vysokou přidanou hodnotu a je také Mm, důležité zlepšit eh, tu poradní sílu na lokální eh, úrovni, protože poradci, kteří eh, jsou poskytováni od Evropské investiční banky, tak ty vlastně nedosahují potenciálu projektu na regionální úrovni. Dál podporu projektů a myslíme si, že ta úroveň konzultací by se měla dostat až na úroveň potenciálních příjemců a těm, kteří nabízejí projekty, tak abychom dosáhli požadovaných eh, synergií. Stanovisko podporuji. Dále otázka online platformy, to je věc, která je vítána, protože může propojit investory a osoby, které přicházejí s relevantními projekty. Tento portál by měl být ale viditelnější a měl by tímto způsobem umožnit přitáhnout více kapitálu, což je pro EFSI důležité. Jak můžeme zkombinovat EFSI a Evropské strukturální fondy pro velké investice? to bude vyžadovat mechanismy pro zjednodušování tohoto propojení. Platí to zejména eh, pro situace, kdy máme na mysli spolupráci mezi různými nástroji a také koordinaci a synergie mezi evropskými strukturálními investičními fondy a mezi EFSI. V neposlední řadě bych chtěla zdůraznit že je důležité zlepšit také informace poskytované veřejnosti. Měli bychom informovat také o úspěších, které eh, byly díky fondu dosaženy. A to, to informování je dosažené dokon, nedostatečné dokonce i pro nás, přestože my máme na starosti sledování toho, jak Eh, fond funguje a přesto máme nedostatek informací a přesto si eh, klademe otázky, zda vše probíhá řádně, zda to je rizikové nebo ne. To znamená, jde opravdu o to, abychom zlepšili informování veřejnosti. Eh, to by mohlo na dále také synergiím. Tolik z mé strany v roli stínové zpravodajky. A teď dám slovo Martě Michel, která ale tady není, takže paní Rejntka. Velmi stručně. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za návrh tohoto stanoviska. Myslím si, že všichni se shodneme na tom, že otázka toho, jak EFSI a ESIF a investice mohou společně fungovat, jak se mohou doplňovat, tak to je určitě pro náš výbor eh, velmi důležité. A nejenom pro náš výbor. A, takže jsme velmi rádi, že o tom hovoříme. Zároveň tady zazněla jedna obava. A to jde o otázku um, konzistence a souladu, koherence. A musím říct, že prozatím tady eh, vidíme spoustu věcí, které je třeba ještě překonat, spoustu problémů. A proto bychom k tomu měli eh, přistupovat kriticky, tedy k té současné implementaci. Ne, protože bychom měli být proti eh, používání těchto různých měsíčních nástrojů společně, ale protože chceme, aby došlo ke zlepšení. A proto bychom měli eh, nadále ještě mít eh, skeptický přístup k tomu, co se zatím děje. Jedna z věcí, které bychom chtěli eh, v návrhu posílit, v tom návrhu, o kterém jednáme, je otázka um, zásady additionality. Tady bychom chtěli mít um, větší důraz. A druhá věc, ptali jsme se na to také komise, a to je takzvaný first loss protection. Na začátku bylo uvedeno, že FC bude vlastně pokrývat ty rizikovější částky investic nebo tranše, ale to se změnilo a teď vlastně tento risk, toto riziko bylo přeneseno na strukturální fondy, což je věc, které se stavíme velmi kriticky. Myslím si, že jako e, výbor regi bychom k tomu měli zaujmout poměrně důrazné stanovisko. Myslíme si, že tato změna by zde být neměla. A poslední věc, která zazněla podle mě ve veřejné diskuzi a hrála tam podstatnou roli e, v obecně, pokud jde o EFSI, a to je otázka pákového efektu. Jak můžeme ten pákový efekt zvýšit oproti tomu, co vidíme teď, protože všichni se asi shodneme, že naše očekávání nebyla naplněna. měli bychom to v tomto stanovisku podle mě také řešit. A souhlasím s tím, že jeden z bodů, který je naprosto klíčový, je otázka transparentnosti. Jak eh, můžeme zvýšit povědomí, a jak můžeme zvýšit důvěru, eh, tak aby se zapojili také soukromí investoři. Už se těším na určitě plodnou a kontroverzní diskuzi a ještě jednou eh, chci poděkovat paní zpravodajce. Děkuji. Eh, paní Demáte jako další stínová zpravodajka. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já samozřejmě beru v potaz zprávu eh, nebo práci paní zpravodajky, mm, která řeší Evropský fond pro strategické investice. Nicméně tady řešíme provádění plánu, který nás ještě nepřesvědčil. Máme tady stanovisko Evropské investiční banky, tam se hovoří o nových eh, projektech. Nicméně o jakých konkrétních kritériích se tady hovoří, co bylo uplatněno při tom výběru. My víme, že to musí být v souladu s prioritami komise, ale konkrétně eh, to nevíme jak je to s těmi projekty, jak byly vyhodnoceny, jak byly vybrány? My jsme slyšeli různá čísla, různé číselné údaje, pokud jde o ten multiplikativní efekt na soukromé investice, ale jde o očekávaná čísla, o výhledy a ne o konkrétní výsledky, které by mohly, eh, mohly nám otevřít tu mlhu, kterou máme, pokud jde o výsledku EFSI. Ehm, potom, co se týče záruk, pro například pro fosilní energie, dopravu nebo bioplyn, biohmotu eh, nebo offshore, ale u um, soběstačnosti energetické to, to jsme neslyšeli vůbec nic, zejména v případě EFSI eh, vidíme, že se tady různě šíří eh, finanční nástroje, které jsou určeny bankám a měly by často potom nahradit malé a střední podniky, nebo měly by jim podpořit, ale jaké jsou potom konkrétní dopady Není to tak, že tady ve skutečnosti vytváříme novou spekulativní bublinu, ehm, nějakou další finanční ehm, spekulaci nebo inženýrství. A další specifikum EFSI je to, že se šíří projekty, které byly podepsány nebo schváleny, ale ehm, jejich čísla nejsou známá. A používáme ale veřejné prostředky, prostředky EU na podporu EFSI, takže si myslíme, že je rozhodně na místo, abychom uplatnili zásadu transparentnosti a to na všech úrovních, u všech projektů a nejenom u některých, tak, aby občané věděli, kde končí jejich peníze. Co k tomu může udělat parlament? Můžeme dělat monitoring, co můžeme udělat dále? Jak můžeme tuto eh, roli eh, zaujmout, jestliže jsme nedostali dostatečné informace? Nestačí sporadická přítomnost eh, komisařů nebo zástupců Evropské investiční banky, kdy nám dají pár čísel, ale nikdy jsme nedostali vlastně konkrétní číselné údaje. A občané by přece měli počítat s udržitelným rozvojem, který bude v souladu s životním prostředím. Pak tady máme ještě kromě občanů malé a střední podniky, které chtějí eh, spustit nový biznis nebo chtějí se rozvíjet, chtějí pomoci svým zaměstnancům. A my si myslíme, že toto není odpověď na jejich eh, reálné potřeby. Děkuji. Thank you. Now we continue. Děkuji vám. Budeme pokračovat panem Celerem. Děkuji vám, paní předsedkyně. Kdo by se chtěl informovat, jaké projekty z EIB jsou v rámci Fondu pro zajištění investic podpořeny, tak to může najít na webové stránce Evropské investiční banky. Tam jsou všechny ty projekty uvedeny a e, je tam vidět, e, že je to e, velice pestrá směska různých projektů, které EIB podporuje. Je tam mnoho offshoreových větrných elektráren, velké bytové komplexy v Paříži, potom jsou to zemědělské projekty, takže je toho hodně. A to všechno nemá s politikou soudržnosti příliš mnoho společného. A když, eh, tady, pokud tady správně čtu eh, návrh paní Breso, eh, tak bych chtěla silnější koordinaci těch projektů z EFSI s politikou soudržnosti. A já bych tady chtěl pouze varovat, že to jsou dvě úplně odlišné filozofie. Strukturální politika versus to, co souvisí s eh, Evropským fondem pro zajištění investic. Eh, tady v podstatě eh, je potřeba veřejnými penězi z rozpočtu zajistit, nebo garantovat riziko a přilákat tak soukromé peníze na projekty, které zkrátka v sobě nesou určité riziko a které by jinak nebyly financovány. To je smysl a účel eh, celého toho fondu. A nyní máme problém v tom, že peníze z veřejného rozpočtu Evropské unie eh, sice máme v rámci eh, vědeckého programu a v rámci CEF, Connecting Europe Facility, ty, tyto prostředky jsme dali k dispozici ale potom e, to zadávání probíhá podle bankovních kritérií, to je bankovní záležitost. A my teď budeme muset e, bojovat za to, e, aby EIB a komise, až doběhne první kolo EFSI, aby učinili nějaké prohlášení o tom, co se s těmi penězi dále děje. Jak jakým způsobem jsou tedy bankami spravovány ty peníze, které dostali od e, evropského rozpočtu. A teď se diskutuje o EFSI po roce 2017. Má to pokračovat až po roce 2017. A pak je tu otázka, zda potřebujeme dodatečné peníze na to, aby mohly být podpořeny další projekty podle filozofie tohoto fondu. Ta otázka zatím není vyřešena, odkud se ty peníze vezmou. Já si myslím, že kolegové z oblasti dopravy nebo vědy už nebudou znovu ochotní z rámcového programu pro výzkum eh, uvolnit další prostředky na EFSI, eh, eh, nebo že bychom mohli ještě jednou ubrat, v, nebo že bychom měli ubrat z Connecting Europe Facility. Pokud chceme vytvořit souvislost mezi eh, strukturní a politikou a kohezní politikou a EFSI, tak je potom na snadě říci, že projekty, které vlastně jsou plánovány v rámci strukturních projektů, mohou být kofinancovány eh, jako projekty EFSI. Tím si myslím ale, že se pouštíme na tenký let, kde nevíme, jak eh, kohezní a strukturní politika eh, bude pokračovat po roce 2020. Je otázka, kam nás ta diskuze eh, dostane. Já si myslím, že bychom měli požadovat od komise i od EIB e zprávu o tom, co všechno bylo vlastně vykonáno v rámci EFSI. Měli bychom požadovat důkazy toho, jak, jaký účinek měly peníze z evropského rozpočtu, zda se povedlo eh, v množství, v množství, které stojí za zmínku, aktivovat soukromé peníze. Protože zatím se eh, pla... Zda, jak bylo plánováno, zkrátka přišly soukromé peníze. Zda se podařilo je přitáhnout k těm prostředkům z EIB. To si myslím, že bude problém velice viditelný a měli bychom dále diskutovat o tom, jak zacházet s politikou eh, soudržnosti, která eh, sleduje jiné cíle a sice za veřejné peníze z Evropské unie ve spolupráci také s regionálními a národními eh, úřady, které také patří do veřejného sektoru, aby rozhýbali věci, které aktivují hospodářský růst, ale také samozřejmě sociální soudržnost soudržnost. To je něco úplně jiného, než to, eh, o co se snaží FC. A než si tohle vyjasníme, eh, jak má FC pokračovat, eh, tak bychom měli tyto dvě věci oddělovat. To je můj názor. Děkuji. Nyní pan Valkarcel Siso. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych eh, především chtěl poděkovat zpravodajce za vynikající práci eh, na eh, tomto textu. Paní Breso velice důkladně zvládla hlavní výzvy provádění tohoto Evropského fondu pro strategické investice. A důležité je využít komplementarity, synergií a také Eh, využít evropské investice i strukturální fondy. A tady v tomto případě bych chtěl říci, že vlastně EFSI se má používat na eh, projekty, které by jinak financovány nebyly, například ze strukturálních fondů není tady proto, aby nahrazoval některé jiné fondy nebo existující strukturální fondy. Existuje proto, aby e, přitáhl další investice. Proto považuji za důležité, aby tento fond nakonec nefinancoval takové projekty, které by vlastně fungovaly i jinak, aby nefinancoval výlučně soukromé projekty, ale aby to bylo prostě financování navíc, investice navíc. Proto si myslím, že je velice důležité zdůraznit, aby také existovala určitá zeměpisná vyváženost, jak říká paní zpravodajka, a aby se podporovaly přeshraniční projekty s přidanou hodnotou. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you. The next speaker, Mr. Děkuji, pan Boštináru. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já bych chtěl nejprve poděkovat Mercedes za eh, skvělý návrh zprávy Protože eh, to je velice přesný obrázek eh, reality, která bývala eh, dříve líčena velice růžově některými našimi komisaři. A v evropském narrativu se to velice brzy proměnilo v, ve veliký instrument, ne v univerzální všelek na všechny naše problémy. A v, realita neodpovídá tomuto narrativu a těmto očekáváním. Nejprve, co je pravda a co potvrdila Mercedes i další řečníci, že tady chybí samotná strategická povaha investic z Evropského fondu pro strategické investice. Proč investovat eh, do tramvají a izolace budov ze strategického fondu? Co pak taková investice je strategická? Je to investice, která eh, je riziková? Rozhodně ne. Jenom k tomu, aby se ty peníze absorbovaly, protože jsou levné, tak to je důvod, který nestačí. Podívejme se na geografické rozložení investic. Někteří z nás si velice dobře pamatují, eh, jak jsme bojovali v Connecting Europe Facility. Protože úplně na začátku nám říkali, kdo dřív přijde, ten dřív mele. A přesně tak je to u Evropského fondu pro strategické investice. Já nechci teď mluvit o Rumunsku, ale zmíním se o Polsku. Polsko je šampionem v inteligentním absorbování peněz. A přesto Polsko eh, má dnes jenom 80 milionů euro. Nebudu hovořit o dalších eh, zemí politiky soudržnosti. A já mám takovou velice hořkou otázku. Omlouvám se, ale státy politiky soudržnosti přispívají deseti miliardami euro do Evropského eh, fondu pro strategické investice. A když nám řeknete, dobře, nebudou žádná geografická kritéria, žádná alokace, žádná geografická rovnováha, tak já s tím mám velký problém, protože ty peníze se tím vlastně odklánějí ze zemí politiky soudržnosti do zemí, které nespadají pod politiku soudržnosti. A přesto právě tyto země eh, nejlépe umějí čerpat z Fondu pro strategické investice. Další otázka. Synergie mezi politikou soudržnosti a e, investicemi z Evropského fondu pro strategické investice. Základní podmínka, pod kterou jsme e, souhlasili s přesunem peněz z politiky soudržnosti do EFSI, e, byla synergie s těmito investicemi. Pokud ta synergie neexistuje, proč by Evropský parlament měl přijmout to, aby ten transfer pokračoval? Všichni zmiňují možnosti toho, že by eh, Evropský fond pro strategické investice nejen pokračoval, ale že by měl navýšené prostředky. A někteří lidé patrně budou pošilhávat po rozpočtu soudržnosti. Jaké jsou tady ale jistoty? ty synergie musí být bezpodmínečně naplněny a to tak, aby byly měřitelné. A nejenom, že se to nějak hezky zaobalí a řekne se, že e, když investuju do tramvají, ušetří to energii, sníží to znečištění, takže jsem vlastně e, zvýšil konkurenceschopnost, tak to jsou hezká slova, ale není to pravda. Takové vysvětlení, s tím se nemůžeme spokojit. A poslední velice závažná otázka ode mě zní. Je fond FC takovou vyhlídkou do budoucnosti politiky soudržnosti? Zdá se, že stejní komisaři kteří nám kreslí ten růžový obrázek, jsou právě ti, kteří razí myšlenku, že budoucnost politiky soudržnosti bude v podstatě velice podobná takzvanému Junkrovu plánu respektive způsob, jakým budou peníze převáděny z rozpočtu soudržnosti členským státům, že bude do značné míry podobný. No pokud potřebujeme eh, nějaký velký eh, projekt na to, abychom eh, zjistili, jaký bude ten další, tak to mně nestačí. Musíme to jasně říkat komisi. Musíme říci, že takhle by to nemělo pokračovat. Že zaprvé chceme zachovat politiku, politiku soudržnosti jako zásadní faktor nejenom na řešení nerovností, ale právě tak také na získání důvěry evropských občanů. V zemích, které jsou čistými plátci, i v zemích, které jsou příjemci. Přičemž velice dobře známe jistou studii e, bývalé ministrině a nyní komisařky e, Elžběty Běnkovské, která jasně ukázala, že e, jedno euro od čistého plátce se promění v 66 centů pro prostřednictvím know-how, technologie a vybavení. A kromě těch 66 nebo 62 centů, to přesně nevím, ale něco kolem 60, 70% jde Německu, což je hnací motor Evropy, hlavní průmyslová mocnost. Takže podívejme se na to seriózně a řekněme komisi, nezahrávejte si s budoucností politiky soudržnosti, eh, když přitom říkáte, že eh, jsme, že jsme zkušení, že to zvládneme a že parlament to zbaští. Já patřím k těm, kteří říkají ne, takhle se nedá pokračovat a v žádném případě nelze tímto způsobem zkoumat budoucnost politiky soudržnosti, která by se tak mohla proměnit v investiční fond. Děkuji vám. Děkuji. Eh, paní Spiráky, prosím. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Pokud jde o ten všelek, panatea, tak to je řecké slovo, tak já se domnívám, že Evropský fond pro strategické investice není všelek. Je to nicméně inovativní nástroj, eh, který eh, jde mimo zavedené kategorie a my tu dnes nejsme proto, eh, abychom diskutovali o tom, jak pozměnit nařízení o EFSI. Jsme tu proto, abychom diskutovali o návrhu stanoviska o implementaci EFSI. Já tedy přejdu přímo k tématu, o kterém se bavíme. Podle posledního stavu věcí, zprávy o stavu věcí od komise. Celkový pákový efekt EFSI je zhruba 110 miliard. Z této částky členské státy, jako je Řecko, dostávají pouze 535 milionů a očekává se, že to přiláká 1,1 miliardy. To je poměrně eh, malá částka a něco tady chybí. Něco tady nefunguje. Mně se taky zdá, že je tu nedostatek informací ohledně toho, jak FC funguje informace eh, o tom, jak malé a střední podniky mohou EFSI využívat. A eh, já bych chtěla podat pozměňovací návrh ohledně toho, že musíme žádat komisi, aby zvýšila úsilí a zapojila všechny členské státy, protože eh, Kypr je zatím vyloučen. A aby zejména, a zejména zapojit malé a střední podniky, protože ty mají určité okno zhruba 75 miliard celkem z EFSI a v zemích soudržnosti malé a střední podniky nevyužívají částku, která je jim k dispozici. Podle mého názoru v tom stanovisku musí být něco o tom, jak funguje bankovní sektor v souvislosti s EFSI, protože kritéria už jsou na stole, já si myslím, že je nemůžeme změnit, ale můžeme trvat na tom, abych, eh, můžeme trvat na tom, že je potřeba spojit síly, abychom ty peníze nějakým způsobem využili. Děkuji, pan van Nistelrooy. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, některé, eh, některá vystoupení tady byla eh, velice mm, zajímavé. Tady hovoříme o stanovisku, o provádění fondu, ale současně Tady samozřejmě výbor nemá nějaký, nějakou možnost rozšiřovat EFSI. Eh, ano. Jaký je vlastně výsledek, eh, jaký bude výsledek? Hovoříme o provádění fondu, o provádění EFSI. Ale já nevím, jestli tady máme opakovat to, co eh, komise řekla už před další dobou. Ehm, když se na něco odpovídá ne, tak musíme hledat způsoby, jak se na něco může odpovědět ano a jak se mohou věci dělat jinak, například veřejné zakázky. Peníze mohou být eh, využity tady nebo tam, prostě určité povinnosti eh, tady nejsou stanoveny. A je tady otázka postupu a procedur. A mm, tak komise před nějakou dobou vydala tiskové prohlášení o své činnosti a já už jsem nakonec eh, přestal eh, tady počítat, protože pokaždé, když eh, tady je takovýto námět, tak komise říká, podívejte, podívejte, toto děláme, toto děláme. A je to vlastně taková zrychlená činnost, která nebere úplně v úvahu realitu, realitu, o které tady diskutujeme. Eh, diskutovali jsme s Katajnenem a já jsem se ho zeptala, eh, kdy dojde skutečně k hodnocení, k posouzení. No, že to bude eh, v roce 2017. A co tedy tady můžeme udělat? Vypracováváme tady jednu kratší zprávu nebo někde drobné pozměňovací návrhy. Mně e, napadlo jedno takové rčení v Nizozemsku, asi se to těžko přeloží, ale řeknu prostě, e, e, psi štěkají a karavana kráčí dál. My jsme jako ti psi, co štěkají a ta karavana tam prostě si pokračuje dál po svém. Jako kdyby tady vůbec nedocházelo ke komunikaci. A, a vedoucí vedoucí představitelé různých politických sil se prostě s komisí nějak dohodnou. My například žádáme, aby se používaly veřejné zakázky, eh, aby se sledovaly cíle, cíle eh, s politikou soudržnosti. No, co tady s tím vlastně můžeme udělat? Děkuji. Děkuji za tuto diskusi. Já bych ráda dala Eh, slovo zástupci eh, Evropské komise a pak ještě vám, paní Breso. Máme tady zástupce komise, je to paní Forentin Hofmajer. Eh, děkuji. Já vám děkuji. Vážení členové výboru, děkuji vám za velice zajímavou diskusi a také za to, že mi dáváte příležitost, abych hovořila jménem komise. Já se jmenuji Hotmajer, pracuji v DG Edfin a mám tady ještě také kolegyni z komise z DG Regio. Eh, myslíme si, že je třeba reagovat na náměty na vylepšení a také vysvětlovat další kroky, které eh, jsme eh, nastínili ve sdělení z 1. června. Nejdříve několik čísel, které se týkají EFSI. Za jeden rok EFSI umožnilo mobilizovat 115,7 miliard eur. A to investice eh, ve 26 členských státech pro také mimo jiné 200 tisíc malých a středních podniků. Dále jsme také úspěšně přitáhli další zdroje financí, což eh, bylo také jedním z cílem. Z 85% celkových, tady, eh, z celkových investic 85% eh, pochází i ze soukromých fondů či z jiných fondů než EU. To všechno má přispívat k ekonomické, sociální i teritoriální soudržnosti. Je tady určitá rozmanitost. Komise a EIB aktivně pracují na tom, aby přitáhli další eh, projekty eh, na téma soudržnosti. Na toto téma existuje několik nástrojů. Za prvé, jak už jsem to eh, i ve vašem výboru několikrát zdůrazňovala, je tady kombinace použití EFSI s dalšími zdroji z financování EU, zejména ze strukturálních a investičních fondů EU byly vydány pokyny v únoru 2016, jak postupovat. To je pouze první krok. Teď vlastně tady jde o to, jak přejít od těch pokynů skutečně k praxi ve sdělení z 1. června je výslovně řečeno, komise a EIB budou pracovat na celém seznamu různých projektů, které poskytnou konkrétní příklady takové kombinace do konce roku 2016. A já vám zaručuji, že my opravdu pracujeme velice usilovně na tom, abychom přinesli konkrétní dobré příklady. Výhodou takové kombinace eh, eh, je eh, velký úspěch a my to hodně podporujeme. Kombinování FC a SF, to už eh, SF. Dále eh, je tady také otázka zeměpisného pokrytí FC a investičních platform. První platformy byly vytvořeny také na regionální úrovni a další budou vytvořeny. A za třetí, také vznikne Evropský poradenský hub, úzel, eh, který bude dále poskytovat informace. A já mohu říci, že už 18 národních bank souhlasilo s tím, že vytvoří partnerskou síť eh, s takovými evropskými poradenskými huby a aby tady vznikla dobrá podpora pro projekty. Já bych chtěla zdůraznit, že práce bude dále pokračovat na všech těchto aspektech. Nadcházející návrh komise, tak jak tady také byl zmíněn, v rámci přeskumu v polovině období eh, víceletého finančního rámce bude obsahovat body, které budou eh, právě eh, usnadňovat kombinaci strukturálních fondů s EFSI a budou také posilovat strukturální i teritoriální pokrytí. V tomto rámci bych chtěla zdůraznit, že komise souhlasí s tím, že rozvojení přeshraničních projektů by mělo být výrazně podpořeno protože je tady přidaná hodnota pro EU. Dále otázka adicionality, která tady také byla zmíněna. Adicionalita to je důležitý aspekt EFSI a já bych chtěla zdůraznit toto. Podle nařízení EFSI projekty, eh, které jsou speciálními aktivitami EIB, a odpovídají tedy rizikům speciálních aktivit EIB, jsou také e, přijatelné a jsou vlastně e, jaksi dodatečné, adicionální. Vytvářejí se teď nové produkty, e, které berou v úvahu tuto adicionalitu, ale také mají dosáhnout na místní či regionální úroveň. Komise si uvědomuje eh, kritiky, které přicházejí od některých partnerů eh, ve věci adicionality a myslíme si, že tady je možné udělat ještě více. Komise bude zvažovat eh, především otázky spojené s adicionalitou v nadcházejícím návrhu, eh, který má rozšířit EFSI. Také otázka transparentnosti bude výrazně zdůrazněna eh, v tomto návrhu. A na závěr bych chtěla zdůraznit, že EFSI teprve začalo fungovat před rokem. A celkově vzatu můžeme říci, že je to jednoznačně úspěšný projekt. Eh, je, ta, přicházejí již konkrétní výsledky, ale samozřejmě je třeba v práci dále pokračovat, aby investice byly na udržitelné úrovni. Vážení členové výboru, děkuji vám za podporu v této zásadně důležité věci eh, pro konkurenceschopnost Evropy a děkuji vám za pozornost. Děkuji. Paní Breso, máte slovo, pokud chcete reagovat na některé otázky. Presidente. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já, jak je asi jasné, nemám čas na to, abych všechno okomentovala z toho, co zde zaznělo. A určitě budeme mít ještě možnost eh, díky pozměňovacím návrhům o tom nejenom znovu diskutovat se stínovými zpravodaji, ale Eh, možná budeme moci ještě rozšířit nebo pozměnit některé části. Eh, jak víme, tak eh, u toho prvního stanoviska jsme omezeni určitým tím prostorem, jako počtem znaků. Já si myslím, že diskuse byla velmi zajímavá, protože ukázala celou řadu připomínek, které zazněly. A také potom reakce komise ukázala, že toto témata, která jsme nadnesli v té naší první zprávě, která eh, měla starosti, pokud se dobře pamatuju, kolega Fanny Stelroy, tak v té první zprávě, stejně jako i teď, jsme komentovali ten první rok, což samozřejmě nestačí. Ale eh, ukazuje se, že to všechno je reálné. Je zástupkyně komise nám e, nastínila velmi zajímavý obrázek. A my to budeme velmi pozorně e, sledovat. A ukazuje se, že zapotřebí se přesunout právě tím směrem, na který poukazujeme my. To znamená Eh, zohlednit a tím pádem také podpořit větší eh, geografickou distribuci projektů a umožnit reálnou integraci mezi EFSI a mezi strukturálními fondy. Neznamená to sladění nebo to, že se úplně spojí, ale znamená to, že eh, strukturální fondy mohou být lépe využity, pokud v nějakém komplexním ehm, projektu máte nějakou část, která je rizikovější, nemůžete tedy získat podporu ze strukturálních fondů, ale můžete eh, tady, může tady dojít k integraci a ten projekt bude, nebo ta investice bude významnější. Bylo zde také připuštěno to, že momentálně jak říká kolega Posináro, podíváme-li se na ten původ prostředků EFSI, tak eh, potřeba vrátit se ke skutečným projektům, které fungují a vrátit tam zpět část prostředků eh, do určitých zón, eh, například kde vynaložili určité prostředky přes ten nástroj na propojení Evropy. Měli bychom tak větší možnost integrace eh, mezi politikami EU eh, e a tuto potřebu uznává i komise, takže my budeme velmi bedlivě sledovat nové nařízení a budeme sledovat zda tyto záměry se potom i v nařízení reálně odráží nebo ne. Já si myslím, že Ehm, možná bychom se mohli zamyslet na nějakým slyšením, případně eh, ještě s výborem regionů, kde bychom se zabývali tím, jak lépe zapojit regionální orgány, protože nesmíme zapomínat na to, že strukturální fondy jsou skoro vždy regionalizované. A tady jde nejenom o zapojení do platform, do těch národních platform, kde jsou regiony zapojit, pro, zapojeny, protože oni potom jsou vlastně nositeli některých částí těch fondů a tím se dosahuje synergií. A potom bychom se měli zabývat tím, jak lépe využívat lokální a regionální orgány, tak aby byla ta možnost známa, protože pro mnohé a to asi platí pro všechny, kteří se setkali s někým z regionálních lokálních orgánů, tak víte, že tady je velký zájem na eh, plánu no, FC, ale vlastně nevědí, jak postupovat. Takže ta myšlenka, že Evropská investiční banka a ten poradní uzel by se opřeli o národní platformy, což jsou většinou nějaké bankovní platformy, národní banky, eh, které řeší investice. A prostřednictvím této platformy byly zapojily lokální a regionální orgány, které potom získávají ty prostředky, protože pro ty synergické projekty je nutné, aby eh, se zapojily všechny subjekty, kterých se to týká. A to se zatím nestalo. A tady nás zaujal zájem komise eh, nebo záměr, aby v té druhé fázi eh, spuštění plánu EFSI, aby byla zohledněna tato realita, která vyplývá z údajů. A myslím si, že je správné říci, že v rámci omezení, které zde jsou, je si mm, úspěšný. Máme zde uh, určité množství aktivovaných investic. Jasné, že to nejsou tedy naše prostředky, ale uh, ty aktivované investice představují již první zajímavý výsledek. A právě protože chceme pokračovat, uh, je zapotřebí ale, abychom skutečně odvedli práci, která umožní, aby z toho profitovala celá Evropa z této nové možnosti a která umožní spolupráci s cílem, aby ty nové prostředky ještě posílily základní zásadu soudržnosti, což je jeden, jedna ze základních eh, zásad EU. Byť tedy panují různé potřeby, tak eh, tady můžeme dosáhnout konvergence k tomu základnímu principu, tedy homogenní rozvoj, eh, soudržnost, kdy nechceme, aby dokonce docházelo ke zhoršení nebo prohloubení rozdílu mezi regiony a státy. Myslím si, že diskuze byla zajímavá, jak jsem řekla. My budeme pracovat na pozměňovacích návrzích a zároveň se budeme ale připravovat také na tu další novou fázi. I tím, že si budeme ověřovat, jaká je reálná situace. To je možné pouze tak, pokud eh, jsme konfrontováni eh, s těmi řídícími orgány eh, strukturálních fondů, aby bylo jasné, co konkrétně potřebují. A jak případně tedy potom můžeme tu úpravu pozměnit, tak aby to plné využití bylo možné. A plné využití nemám tím na mysli to, že jsou využity všechny finanční prostředky, ale to plné využití mám eh, tím mám na mysli to, že to je v souladu s, s cíly eh, sociální, ekonomické a územní soudržnosti. Máme tady dva zásadní tedy eh, cíle. Děkuji. Hi, Děkuji vám a uzavírám tuto diskusi k tomuto bodu. A tím pádem končí také naše dopolední jednání ve výboru REGI. Prosím, teď budou pokračovat schůze koordinátorů. Prosím ty kolegy, kteří nezasedají na schůzi koordinátorů, prosím, odejděte ze sálu.